Hello and uh, welcome to this workshop. Srdečně vás vítám na tomto workshopu. Začneme. First like to say, dear member of the European Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, poslankyně poslanci vnitrostání parlamentu, vážení hosté a kolegové. Mě velkou ctí vás zde uvítat na dnešním workshopu týkající se genderu a zdravotní péče. Jak už jsme slyšeli, je zde obrovská vlna eh, uprchlíků a migrantů, kteří prchají před konflikty, masovým vražděním, pronásledování a eh, genderovém násilí. A nejzranitelnějšími mezi nimi jsou ženy, které cestují samy, eh, nebo rodiny, které skládají hlavně z žen, těhotné ženy, kojící ženy a nedoprovázení nezletilí, starší lidé a lidé tělesně postižení. Je zde celá řada potřeb, které se musí řešit e, v souvislosti s cestou uprchlíků při tranzitu, při čekání na azyl. A tato situace je velice e, zatěžující pro všechny, ale musíme e, uznat a řešit specifické potřeby žen v této situaci. A já nechci předjímat e, to, co zde zazní od našich odborníků a řečníků, takže i hned dám slovo prvním hostům. A jako první promluví paní Virginia Langbach, ředitelka eh, Evropského institutu pro genderovou rovnost. To je organizace, která spolu pořádá tento workshop a výrazně také přispívá k činnosti výboru práv žen a rovnosti pohlaví Evropského parlamentu a dávám vám nyní slovo na tři minuty. Thank you very much, uh, dear members of the European Parliament. Děkuji, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, národních parlamentů, vážení kolegové a kolegyně. To, co vidíme dnes, je pravdu nevýdané a výrazně to eh, znamená pro evropské státy, že mají podporovat eh, uprchlíky a ukazače o azyl, že k nám přicházejí, aby hledali lepší budoucnost. A žádná země ani instituce na to nebyla připravená. Mezinárodní organizace a doprovolníci opakaně upozorní na to, že chybí Eh, základní zabezpečení a zdravotnická pomoc a služby. A je tedy zjevné, že je čím dál tím jasnější, že třeba udělat více. Uprchlíci a eh, migranti se vydávají na velice riskantní cestu do Evropy a musíme se věnovat jejich eh, problémům. A proč se musíme věnovat specificky ženám a dětem? Za prvé, proto, že z genderového hlediska systém eh, exponuje uprchlice specifickým rizikům. Týká se to genderového násilí, eh, sexuálního ohrožení. Musíme uznat specifické potřeby žen a dívek nedávné právě humanitárních organizací uvádí, že na cestě e, velké množství těhotných žen, které zažily významný psychický stres, i když třeba jinak jsou zdravé, tak e, jim hrozí velké riziko. A také celá řada e, kojících matek s dětmi, které jsou v ohrožení zvyšující se počet žen a dětí mezi uprchlíky a azylanty e, poukazují na to, že potřebujeme zde zlepšit adekvátní přijímání. Ženy a děti e, tvoří asi 60 migrantů a uprchlíků, kteří přicházejí nyní do Evropy a oni jsou nejzranitelnější, potřebují sociální ochranu a péči. A zde zvláště e, osamocené ženy, eh, ženy, které jsou těhotné, kojí, jako eh, potřebují tuto pomoc také nedoprovázení, nezletilí a celé další. A my se o ně musíme postarat. Dva odborníci zde budou, dvě odbornice zde budou hovořit detailněji o tématu a potřebách eh, osob na cestě e, do Evropy a v Evropě. Dívkám že nám hrozí velké e, riziko genderového násilí. Zvláště ženy a děti, které cestují sami, těm hrozí, že se stanou obětí násilí, včetně sexuálního násilí ze strany převaděčů a převaděčských skupin na cestě e, společné ubytování, kde chybí toalety, eh, málo sprch také zvyšují toto eh, riziko. Ženy a dívky potřebují eh, bezpečné místo v těch transitních zařízení, potřebují místo, kde mohou kojit, kde si mohou odpočinout, kde mohou provádět základní hygienu. Potřebujeme více pracovníků, pracovnic, také eh, ginekologů a osob, které mohou eh, eh, pomoci z lékařského a psychologického hlediska. Dále potřebujeme lepší přístup ke zdravotnickým službám. Ženy uprchlice často nemají možnost během své cesty nebo v transitních přijímacích zařízeních se dostat k náležité zdravotní péči chybějící e, tlumočnice ženy také vedou k tomu, že e, se situace pro ženy stává těžší. Potřebujeme tedy více tlumočnic pro propojování pracovníků s migrantkami, tak aby pracovníci mohli e, informovat a poskytovat své služby. Eh, separátní eh, místnosti, kde se budou ženy cítit bezpečně při zdravotních prohlídkách a podobně, jsou také zapotřebí. To jsou tady některé příklady těch nejvýznamnějších zdravotních potřeb. Eh, budeme také potřebovat dlouhodobá zdravotnická řešení při usazování těchto osob. ženy, migrantky se setkávají s více bariérami e, v souvislosti s e, zdravotnictvím. Jsou zde různé kulturní jazykové bariéry, které jim brání v tom, aby vyhledávali zdravotnickou péči. Například v některých kulturách je pro ženy nepřijatelné, aby je ošetřoval e, lékař muž. Znamená to, že těmto ženám pak nebudou poskytovány zdravotnické služby v detenčních zařízení nemají u koho nechat děti. Eh, mám možnost eh, dostat se k eh, zdravotní pomoci vede k tomu, že je vyhledáváno jenom v těch nejurgentnějších případech. Eh, je možné, že migrace bude čím dál tím více nelegální a to opět bude snižovat eh, ten potenciál vyhledávání zdravotnické péče. Je důležité věnovat se různým praktickým řešením, které by mohly mít dopad na zdraví uprchlic a žen žadatelek o azyl. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji vám, paní Langbar. A dalším hostem je paní profesorka Hanna Bradby, která momentálně pracuje na eh, katedře sociologie na univerzitě v Uppsale ve Švédsku a zabývá se zdravým rasismem a etnickým původem. Eh, publikuje v řadě Eh, významných eh, sociologických časopisů a na internetu. Prosím, máte slovo maximálně na 10 minut. Děkuji. Děkuji vám za tuto možnost dnes promluvit. Chci hovořit zejména o výzkumných aktivitách, které eh, provádíme pro Europe Region, eh, organizaci VHO. Tady eh, sledujeme politiky a další opatření, která by měla zlepšit přístup ke zdravotní péči pro žadatelky o azyl a ženy uprchlice na rozdíl od eh, velmi důležitých morálních důvodů pro poskytování péče ženám uprchlicím. Ten přístup, který tady vychází z vědeckých podkladů, je velmi eh, dílčí, je tady velmi nekonzistentní definice, eh, pokud jde vůbec o mm, migrantky a Mm, toto je v podstatě politický proces, jestli někdo přijde jakožto uprchlík nebo ekonomický migrant nebo e, nelegální migrant a e, to je něco, co se e, opravdu mění. Je to status, který se mění tím, když překročíte různé hranice a, a je tam celá řada aspektů, které jsou mimo kontrolu samotných migrantů. Tedy navzdory uh, těm eh, kusím, eh, vědeckým eh, podkladům na základě různých studií nebo dokumentů od nevládních organizací, je zřejmé, že potřebujeme velmi důrazné zvýšení péče mateřské a předmateřské a Eh, také je zde důležité ošetřit oblast mentálních chorob. Studie, které se na to zaměřují, ukazují eh, pětinásobné zvýšení těchto chorob. Můžeme si jistě představit, že je tady eh, velký, velká potřeba ehm, také dalších věcí, které zkrátka nebyly změřeny vědecky, ale to jsou věci, které na, mm, o kterých zkrátka nevíme. Je tady také eh, oblast, která se zabývá komunikací a jazykem, o tom jsme i slyšeli, a tam to jsou věci, které samozřejmě brání tomu přístupu eh, k těm službám, ale eh, to není pouze otázka jazyková, je to otázka očekávání, eh, chápání určitých věcí, nejistoty a nedostatku důvěry. Takže to není pouze otázka čistě jazyková nebo toho, že zajistíte tlumočení ehm, vědecké, vlastně, vědecká fakta ta, tady eh, mm, velmi často vychází eh, z názoru profesionálů eh, nebo těch odborníků, ale definice zdraví třeba ze strany uprchlic, to je velmi holistické. No to není tak, že chtějí antibiotika, ale vlastně vůbec celý kontext. Takže to jsou tyto priority v této oblasti. Některé věci, které můžeme vypozorovat velmi jasně, nebo říci jasně, tak eh, to je tak, že právní rámec eh, spojený s imigrací, ten vytváří problémy například eh, povaha celého zlového procesu, to je něco, co přispívá ke zdravotním problémům, jsou tady byrokratické překážky, náklady, další bariéry, zejména pokud jde také o eh, systém sociálního pojištění nebo dalších pojištění, to vytváří problémy. Eh, nějak se, jakým si způsobem se vlastně předjímá, že trauma před tím, než se migranti dostanou do Evropy, že to je vlastně ten zdroj všech problémů. A je to samozřejmě tak, že toto eh, trauma eh, ovšem eh, ještě roste, ještě i po doraž, do, po té, co uh, migranti dorazí do cíle, že nejsou ještě citlivější a víme, že zdravotní péče sama o, sebe, o sobě má nízkou uh, prioritu. Um, lidé chtějí sjednotit rodinu, chtějí mít eh, nějaké místo, eh, kde eh, tady budou fungovat a tady to znamená, že chránit před diskriminací, sjednocovat rodiny, práce, která nezvyšuje stigma, to je to, co vede i k lepšímu zdravotnímu stavu a k něčemu takovému e, dochází ve chvíli, e, kdy se propojuje e, práce různých agentur, když vlastně existuje jednotné okénko, kde poskytovatelé zdraví, nebo jednotné místo, kde zdrav, poskytovatelé zdravotní péče vlastně přijdou na to jedno místo, eh, kde jsou ty ženy a je to lepší, než když se očekává, že ženy sami o něco takového požádají nebo se někam obrátí. A tam eh, jde třeba o dopravu na různá místa, eh, tlumočení nebo překlady a poraden, poradenství, poskytování poradenství. Je potřeba vytvořit atmosféru přijetí než stigmatizace. Um, já bych navrhovala, když se mě zeptáte na naléhavé potřeby, eh, tak odstranit některé právní překážky pro zdravotní péči, eh, zaměřit se na eh, ženy těhotné, na děti, zlepšit komunikaci a tlumočení, dokumentaci pro pacienty, tak aby nemuseli neustále tady mít sebou všechno tu dokumentaci nebo sami neustále opakovat eh, všechny ty eh, věci, které souvisí s jejich problémem a potom ochrana zranitelných skupin, zabránit stigmatizaci a podporovat odolnost. Protože tyto, tyto ženy eh, jsou samozřejmě odolné, ale všechno nelze zasytit zdravotními testy. A potřebujeme takový model zdravotní péže, eh, který bude přizpůsobený té eh, krizi. Tady se vlastně předpokládá, že ta krize eh, pomine. Ano, my doufáme, že ano, že mm, třeba ustane válka, ale mobilita ta tady asi bude. Takže z toho musíme vycházet. Děkuji. Bradby. Děkuji, paní profesorko. A budeme pokračovat a teď dám slovo našemu třetímu expertovi, paní Multaldo, která zastupuje velice důležitou nevládní organizaci, která je velice eh, aktivní při ochraně eh, uprchlic, uprchlíků eh, v kontextu zdravotnictví a řekne nám tedy, jak jaké mají zkušenosti. Médecin San Francier, Frontier v této oblasti máte pět minut. Děkuji. Já jsem měla slajdy, A asi tady nastaly technické problémy. Yeah? You can wait. <laughs> No, well, I, I um, want to introduce... Já bych chtěla uh, úvodem říci, že ano, pro mě eh, je takové zvláštní, když mě říkáte, že jsem expertka. No, já jsem spíš takový svědek než expert, eh, protože pracuji v terénu a často v Itálii, v Řecku, v Srbsku, nedávno, především v Řecku. A dnes eh, bych vám chtěla říct, co tam každý den vidíme a vlastně promluvit za tyto lidi. Stručně abyste měli představu, jak působí naše organizace MSF. V roce 2015 v Řecku a ve Srbsku jsme měli asi 100 tisíc konzultací a tady vidíte více-méně, jak, <clears throat> jaký typ pacientů eh, chodili za námi na konzultace na balkánské trase a na Sicílii také. Vidíte, 20% eh, jsou ženy a asi 8 eh, až 9 z nich eh, byly těhotné. Další důležitý údaj mezi těmi nezletilými bez doprovodu 3 byly dívky. To je údaj, který jsme předtím neměli, neznali to je novinka v roce 2015, což je trochu pro nás zneklidňující, tedy eh, nezletilé osoby, děti bez doprovodu, dokonce mladší, 12-13 leté dívky, ne 15-16 leté jenom. To je důležitý údaj. A to jenom ty, které my jsme přijali. To není, eh, to je, tedy to není číslo za všechny migranty, ale dobře to odráží skutečnost. A další slide. Takže my se snažíme jim poskytnout lékařskou pomoc, protože jsme organizace Lékařů bez hranic, takže poskytujeme jim lékařskou péči a pokud nutné, tak je e, převezeme do nemocnice. Samozřejmě to, e, ta lékařská pomoc je trochu jiná v takovémto kontextu, než jsme zvyklí, jak řekla kolegyně již předtím. E, Eh, eh, vlastně máme i zde podporu těch eh, sociálních nebo kulturních mediátorů. To jsou samo o sobě již takový terapeuti, protože ta osoba má pocit, že může s někým promluvit ve svém vlastním jazyce a někdo ji vyslechne. A takže my se snažíme k těmto lidem přistupovat komplexně. Pokud nutno, tak osobu pošleme do nemocnice. O tom budu hovořit později. Většina z nich odmítá hospitalizaci, což mě přivádí k tomu, co řekla kolegyně. Právní situace těchto lidí je skutečně hlavní překážkou vůbec proto, aby se chtěli obrátit na nějaké zdravotnické zařízení. Také víme, známe velice dobře, jakým traumatem lidé prochází, E, proto je třeba, abychom v našem týmu měli nejenom lékaře e, a e, tedy zdravotní sestry, ale i psychologi, kteří je psychologicky podpoří, což vůbec není snadné. My většinou se s tou osobou setkáme jen tak narychlo, jednou, máme jiné priority, takže my máme metodu PFA, tedy psychologická první pomoc, Možná to není dobrý název, protože to není skutečně psychologická terapie, ale je to mm, taková činnost, která se snaží snížit jejich stres, momentální stres, eh, s tím, že víme, že nevyřešíme jejich psychologické eh, problémy, které jsou způsobeny dlouhodobými traumaty a mm, v zemích tedy, eh, v jejich zemích, ale my se snažíme jim aspoň ulevit od tohoto. Velice dobře víme, že ty potřeby nejsou pouze zdravotnického charakteru. A i když ta zdravotnická pomoc je důležitá, tak pro ně to není priorita. Priorita je najíst se, mít kde se vyspat, především teď v zimě, a e, dostat právní status. Proto se snažíme se přizpůsobit kontextu a tou lékařskou eh, péči také se snažíme poskytovat eh, jaksi, eh, nějaké přístřeší, jídlo, což není vůbec těžké mm, v Srbsku, protože ti lidé tedy mm, trpí nedostatkem základních potřeb, proto jim rozdáváme někdy i jídlo, někdy hygienické potřeby, někdy poskytujeme i dopravu, převezeme je někam jinam. nám Snažíme se jim poskytnout takovou komplexní péči a tady se e, propojujeme s dalšími organizacemi v terénu. My ani nemáme mandát eh, poskytovat tento typ služeb. A potom, potom i eh, operace, záchranné operace na Středozemním moři, teď v Egejském, více a více, protože jak víte, lidé pořád umírají i v Egejském moři, což je pro nás více šokující, protože Turecko v podstatě to je kousíček, ale lidé musí je touto trasou, protože všechny ostatní trasy nejsou možné. I když tam třeba existuje pozemní hranice v Řecku nebo jiné alternativy, které jsou bezpečné, i mm, jaksi legální, tak to nejde a 2000 mm, lidí se snaží každý den takto touto cestou se dostat do Řecka. A mm, samozřejmě my, protože to je, mm, oni jsou vlastně jaksi zanedbatelnou kapkou v moři, takže proto my se snažíme o tom všude mluvit a být jejich hlasem. Tady trochu se zaměřím na ženy, protože této kategorie se týká seminář. A jak vidíte, většina žen, které přijímáme, jsou kvůli tedy respiratorním problémům, eh, eh, onemocněním zažívacího traktu a mm, i tedy 11% různé tra, různá traumata, eh, zranění kvůli násilí v zemích původu, ale i při cestě na tranzitu. Nejenom předtím, než se dostali do Evropy, ale i v Evropě. A což, co je pro nás velice těsivé, je, že více než polovina tohoto násilí byla spáchána eh, institucionálními složkami. A potom chronické nemoci. Eh, protože se zvyšuje věk těchto lidí, tak nemoci, které předtím ne, jsme neviděli u uprchlíků, třeba v roce 2014 či dříve, teď je hodně třeba eh, cukrovky, eh, kardiovaskulární choroby, eh, plicní onemocnění a my se snažíme jim poskytovat léčbu alespoň dvakrát do měsíce v naději, že v zemi určení se jim dostane řádné péče. Tak jim dáváme lékařské zprávy a doufáme, že to jim usnadní přístup ke zdravotní péči. To je naděje, nejsme si jisti, protože víme i, že, že v zemích určení to není žádná většinou země snů, kde všechno půjde jen tak, ale my se snažíme to usnadnit bez toho, aniž bychom věděli, co se bude dít tam. Potom hodně symptomů, já tomu nechci říkat duševní onemocnění, ale takové psychologické symptomy, které jsou zcela normální vzhledem k těm traumatům, kterými prošly, mezi ženami vidíme symptomy, tedy úzkosti, deprese, eh, akutní reakce na, stávající trau- na předchozí traumata a symptomy PTSD. A my se snažíme mm, poskytovat eh, akutní tedy péči, ale krátkodobou, ale víme, že tady velký problém bude v zemi určení. Pak. Mezi ženami asi 10% je, jsou těhotné, některé i porodily na cestě a, a naštěstí většinou e, v pořádku, ale i tak jsme museli mm, jich hodně přijmout a co je velice zneklidňující, e, že řada z nich odmítla a na třeba na hranici mezi Srbskem a Řeckem. Já se pamatuju v jednu ráno, Eh, byla velká zima a se, žena eh, v sedmém měsíci eh, in the hospital and she absolutely refused. Měla, musela být akutně eh, hospitalizována, ale ona odmítla, protože její prioritou bylo nestratit se skupině a pokračovat v cestě protože mm, pak uzavřou e, hranici a zatím tehdy byla ještě otevřena. Samozřejmě já e, jsem často na ní myslela, co se s ní stalo a s jejím dítětem pak. To byla jenom jedna z nich, jejich mnoho. Odmítají, mm, i když jsou ve velice špatném stavu, zdravotním stavu. Závěrem, věříme, že víme, že tito lidé pokračují, potřebují ochranu nejen na základě státní příslušnosti, jak je to teď bohužel, ale potřebují ochranu na, na základě individuálního stavu, protože eh, jsou to osoby, které jsou v takovém tedy oslabeném postavení vzhledem k těm traumatům a také další přitěžující faktory, které se přidají během cesty migrace, nedostatek přístřeší, potraviny, jejich důstojnost je pošlapávána. Ehm, o tom jsme tady všem mluvili. Závěrem ještě další příklad, opět se kterým jsem se sešla dítě, dívka, sedmileté děvče z Iránu. Byla ve vědomeny a e, její matka ukázala e, její lékařskou zprávu. Ona měla kardiopatii velice vážnou selhávání srdce a potřebovala transplantaci. A ona měla veškerou lékařskou dokumentaci. Já jsem viděla tu dokumentaci, ty lékařské zprávy dítěte a skutečně e, ona požádala ochranu všechny agentury a odpověď byla ne, protože byla z Iránu. Mm, a ona mm, neměla jinou e, šanci, než e, dát to dítě do rukách pašeráku, aby ji dostali někam, kde její život zachrání. To je pro mě nepřijatelné. Lidé potřebují ochranu, ne e, kvůli tomu, odkud jsou, ale kvůli tomu, v jaké jsou situaci. A poslední slide. Eh, eh, ten eh, schrnuje safe passage. To, to neznamená jenom větší záchranné akce a tak dále, ale skutečně bezpečnou cestu pro tyto lidi, protože oni, když bude nějaká alternativa, tak půjdou i tou rizikovou cestou já to můžu opakovat pořád dokola dokola, ale už je to frustrující, už to opakujeme hrozně dlouhou dobu a bohužel nic se nezměnilo a spíš k horšímu. To je děsivé, lidé trpí každý den, tisíce lidí přijdou do Idomeny a nyní je tam 30 eh, tisíc lidí bez přístřeší a prší je zima, což je nepřijatelné. Děkuji. And Děkuji vám, paní Montaldo. A nyní počkáme na příchod spolupracerající. Děkuji, já velice děkuji předřečnici za zahájení a děkuji paní předsedkyni za úvodní slova a také děkuji našim odbornicím. Nyní máte slovo vy. Už se přihlásili ženy i muži, abyste vystoupili. A první bude hovořit Marta Matajry z Maďarska. My prostě postupně vám budeme udělovat slovo, ale prosím, eh, myslete na to, že máte jenom dvě minuty na svůj projev, aby se na řadu dostalo nejvíce lidí. Tak nyní má slovo Marta Mataj. Děkuji vám, vážené předsedající, vážení účastníci. Evropa musí zareagovat na tuto významnou situaci. Setkáváme se zde s migrací, která má obrovské historické rozměry. Maďarsku bylo podáno 270 tisíc žádostí, což je stokrát více než o rok předtím. Ale většinou potom ti uchazeči vlastně zmizí z, a už e, potom nekontaktují ty orgány, nekontaktují zdravotní péči. A čidíme veškerá opatření pro ochranu zdravotní situace, epidemiologické situace země i EU. Jsou ze specifické zkušeno, skupiny ženy, e, děti, těhotné ženy, různé skupiny, které si zaslouží specifickou péči a pozornost, protože mají specifické potřeby. Jsou zde různé přístupy také k genderovým rolím a proto ženy migrantky často nepřijímají zdravotní péči, kterou by jim poskytovali lékaři muži. Takže eh, péče o tyto ženy musí být opravdu činá velmi citlivě. ti migranti, kteří eh, si podali svoji žádost a měli tedy nárok na péče, eh, ale nyní zase neměli nárok na akutní péči. Všeobecná péče je poskytována příslušnými orgány maďarské vlády. Když je poskytována speciální péče, tak je to stejnou, stejným způsobem jako pro maďarské občany. 200 tisíc euro bylo vydáno právě na tyto služby v loňském roce. Většina migrantů je e, mladých, v průměru 31 let. E, mnozí mají e, chronické choroby, 16% potřebují medikaci. 5% je tělesně postižených. mít omezené znalosti témat zdravotní péče, takže je třeba poskytovat náležité informace migrantům o tom, na jaké služby mají nárok. Musíme věnovat pozornost eh, eh, ženám migrantkám, protože jich je třetina mezi migranta, 15% je těhotný, eh, mnohé Eh, pochází z rozdělených eh, rodin, potřebujeme zlepšit informovanost a informovanost o specifické situaci žen. Velice vám děkujeme. Prosím, využijte také čas k tomu, abyste kladli otázky našim odbornicím. Myslím, že opravdu dobré využité možnosti klást konkrétní otázky a chci vám připomenout také časový rozsah. Opravdu je to otázka férového vystupování, dát přístup i jiným ženám. Aisha Dogan má nyní slovo jako další diskutující. öncelikle böyle güncel ve özel çalışma gerektiren bir alanda bizleri bir arada Děkuji. Já chci poděkovat organizátorům za to, že byl uspořádáno toto velice důležité setkání. Chci poděkovat eh, výboru práv žen a genderové rovnosti. A chci popřát už dnes všem eh, pěkný Mezinárodní den žen. Od roku 2011 přichází do Turecka mnoho migrantů ze Sýrie. z země, kde od roku 2011 panuje konflikt a do Turecka přichází tedy mnoho migrantů ze Sýrie. A nyní jsou zde tedy i uprchlíci ze Syrie a z Iráku a tím se vlastně Turecko jsou, jsou největší skupinou migrantů v Turecku. A naprostá většina syrských uprchlíků je právě v naší zemi. Z 19,5 milionů uprchlíků celosvětově 3 miliony žijí právě v Turecku a to znamená velkou zátěž pro Turecko z finančního hlediska. Více než 10 miliard dolarů již turecká vláda vydala na řešení této záležitosti zranitelná část společnosti, tedy lidi starší, ženy a děti, ty jsou samozřejmě také v Turecku. Samozřejmě jsou zde určité genderové problémy a témata a některé věci řeší právě ženy, také spojené Eh, sociologickými aspekty. Ale ženy jsou také nyní vlastně neužívány jako zbraň ve válce a je pro ně těžší přizpůsobovat se válečné situaci. V Turecku jedna z nejúspěšnějších politik spočívá právě v oblasti politiky zdravotnické. A dnešní setkání, které se touto problematikou zabývá, je velice důležité a ráda se s vámi podělím o různé informace týkající se zdravotnické péče v naší země. My požadujeme eh, náležité poskytování eh, zdravotnické péče v Turecku všem, všem uchazečům o azyl a migrantům všem bratrům a sestrám. Jsou pod jistou, pod určitou ochranu a ještě vás o tom, že poskytujeme stejné služby migrantům a azylantům jako tureckým občanům. Máte-li čas, tak ještě ráda bych řekl něco další. Děkuji další řečnice Maria Parvieny. Prosím, máte slovo. Děkuji. Chtěla bych poděkovat organizátorům za to, že nás pozvali na tuto důležitou událost. Ženy uprchlice a žadatelky o azyl doufají, že zde eh, ženská práva eh, a lidská práva budou respektována. Ovšem existují některé evropské země, kde práva žen, eh, reproduktivní práva byla porušována anebo omezena. Litva zatím stále ještě nemá právo o reprodukčním zdravím a umělém oplodnění a nemají ani sexuální vzdělávání ve školách. Takže navrhuji, aby společná politika eh, zdravotní péče a genderový aspekt v jejím rámci by, měly zas, eh, by si měly zasloužit větší pozornost v Evropské unii navzdory rostoucím nacionalismu, náboženským, nábožensko-fundamentalistickým eh, tendencím v některých členských zemích Evropské unie. Velice děkuji za váš příspěvek. Dorin Masej je další řečnicí. Dobré dopoledne, děkuji za pozvání na tuto významnou konferenci. Chtěla bych eh, vyjádřit několik poznámek a vznést jednu otázku. Víme, že ženy e, jsou e, centrem mnoha rodin a to, jak se zachází se ženami, bude mít dopad na jejich děti. E, když žadatelky o azyl a uprchlice jsou předmětem sexuálního násilí a podvýživy a dalších nešvarů, tak to bude mít dopady i na jejich děti. Budou traumatizované, budou trpět Máme několik různých příběhů eh, od eh, imigrantek a to je opravdu politování hodné. Eh, mnoho žen má zdravotní problémy a potřebují péči, psychologickou péči, aby se mohly integrovat do nové společnosti. K tomu potřebují také jazykovou podporu. Důležité je také je to pro zaměstnanost. Víme, že ve Spojeném království je velká nezaměstnanost a děti vždy absorbují tyto dopady přes eh, ženy a své matky. Eh, máme výbor pro vnitřní záležitosti, ve kterém jsem členkou a tam jsme řešili eh, nedoprovázené nezletilce. Můžou to být třeba 16 nebo 17 letí chlapci nebo dívky. Někteří mohou být dokonce mm, i mladší samozřejmě a my bychom chtěli vyslechnout jejich hlasy pokud eh, někdo má nějakou eh, zkušenost eh, právě s tím, co zjistili od těchto mladých dětí, tak bychom si to rádi vyslechli. Děkuji, myslím, že jste zmínila velmi důležitou oblast a problematiku. Dále má slovo Almina Del Aya z Albánie. Děkuji za slovo. To, co se dnes děje, je výzvou pro celou Evropu. A začnu ještě jednou. Děkuji za slovo a zopakuji, že to, co se děje v Evropě, je samozřejmě velkou výzvou pro celou Evropu v Albánii eh, máme 60 tisíc uprchlíků, 20% z toho eh, ženy. Eh, v roce 2015 to byl rok uprchlíků v Albánii. Albánská vláda ovšem tento problém popírá a uvádí, že toto je problém hranice mezi Albánií a Řeckem. Albánie trpí v důsledku konfliktu v Sýrii. Albánie nese tyto problémy také, eh, a to i v souvislosti eh, s tím, že ženy v Albánii trpí. Doníváte se, že problém uprchlíků způsobila špatná vláda, nedostatek příležitostí, nedostatek zaměstnaneckých míst. Ženy jsou velmi citlivé eh, kvůli jejich postavení ve své rodině, kvůli dětem a velmi eh, trpí, když se vydají na cestu do jiných zemí, kde žádají o azyl a kde hledají útočiště. Zdravotní péče je nesmírně důležitá pro ženy eh, uprchlice, protože tyto eh, ženy prochází touto stresně plnou cestou do Evropy a velmi trpí trpí eh, i depresemi, jsou traumatizované eh, a to se týká celé jejich rodiny. Musíme odstranit eh, překážky i byrokratické, tak, aby bylo možné včas poskytnout služby, které tyto ženy potřebují. Pokud jde o genderový pohled, potřebujeme větší podporu od Evropské komise, abychom mohli poskytnout skutečnou ochranu ženám, které většinou nejvíce trpí mezi migranty a byrokratické břemeno by mělo být odstraněno, tak aby tyto ženy mohly být eh, přijímány v zemích, eh, do kterých směřují. Chtěla bych poděkovat Evropské unii za podporu, kterou poskytli albánským žadatelům o azyl a uprchlíkům. Já si uvědomuji, že toto je e, výzva, výzva pro naši zemi. Musíme tu situaci e, změnit v naší zemi tak, aby ti, kdo dospějí do Albánie, se e, cítili přijetí. Děkuji, paní Kodana Sopol. Děkuji, paní předsedkyně vážené kolegyně, vážení kolegové. Přijela jsem z Chorvatska, z jedné ze zemí na takzvané balkánské cestě. Přes naši zemi se valí obrovská vlna migrantů a od poloviny prosince 2015 až do konce roku naší zemi prošlo více než 500 tisíc uprchlíků. Z toho asi 20 představovaly dospělé ženy a mezi nezletilými dětmi předpokládáme, eh, že dívky představovaly 40 Myslím si, že Chorvatsko může být příkladem, jak tak obrovskou vlnu migrantů zvládnout nebo jak k ní přistupovat a poskytovat jim péči, i když někdo z těchto lidí eh, tady nechtěl eh, zůstat. 24 osob pouze požádalo o azyl v naší zemi. A mysleli jsme eh, poskytnout zdravotní péči i jinou péči a někdo už to tady dnes popsal. Měli jsme samozřejmě obrovský problém. Částečně i u nás byla péče odmítána, protože by to znamenalo oddělení od rodiny nebo od skupiny, ale částečně zdravotní péče byla odmítána i z jiných důvodů. To eh, mnohé ženy Eh, uváděli jako důvod, uváděli, že tím ztratí čas, který potřebovali k tomu, aby se dostali do cílové země. A já si myslím, že to bychom měli zohlednit, měli bychom to mít na mysli. Eh, až se tito lidé dostanou do eh, cílové země, tak zdravotní důsledky této cesty přetrvají, to jsou mimo jiné psychologické následky a my bychom se měli na tyto eh, věci zaměřit v budoucnosti. Děkuji. Chtěla bych eh, ano, zdůraznit, že to je samozřejmě ten apel na to, že ta skutečná práce potom bude pokračovat. Cecil Kienge má slovo. Eh, grazie. Děkuji. A děkuji především chci <clears throat> poděkovat za tento mm, den, o který je tak velký zájem. A uvidíme později, protože na plenárce bude předložena zpráva z vlastní iniciativy, eh, která se týká holistického, tedy globálního přístupu k imigraci a k azylu. K azylu. A já eh, do té zprávy také jsem eh, začleněna zvláštní pozornost na ženy. Tady ale bych chtěla upozornit na téma zdravotnictví. Já jsem lékařka já jsem e, oční lékařka, takže já ve svém životě jsem také prováděla podobnou činnost jako pomoc, pomoc ženám a myslím si, že dnes, pokud bychom měli e, mm, sehrát důležitější roli e, v oblasti žen uprchlic, tak především to platí pro zdraví a hodně o psychologické zdraví, protože řada těchto žen přijedou sem po té, co byly třeba znásilněny, po té, co byly eh, v rukách eh, různých lidí. Nezapomínejme, eh, protože v podstatě mm, eh, ty ženy jsou zneužívány za nejrůznějších situací, podmínek a navíc, když utíkají ze zemí, ze zemí původu, tak jsou zneužívány jako, taková, jako taková, takový směný artikl, to využívají pašeráci. Proto já vidím, že bych měla se už uzavřít, tak eh, proto je třeba se i hodně rychle zaměřit na jejich mentální zdraví. Já na to jsem chtěla upozornit. Nejenom na toto, ale také děti, které se eh, rodí násilněným ženám. Zde bychom měli otevřít další kapitolu a eh, vědět, že řada těch dětí ti nebyla žádoucích. Takže naše společnost by si měla položit otázku, jaká bude budoucnost těchto dětí. A o tom bychom měli mluvit na této konferenci. Nejenom o ženy, ale i děti, které se jim rodí. Děkuji. Děkuji. Sledujete-li čas, tak jistě uvidíte, že máme už jenom asi pět minut, než se sem vrátí ostatní účastníci a účastnice. Takže prosím, možná buďte jenom stručnější na jednu minutu. Mám ještě čtyři řečníky, Ulrike Hiller je další. Děkuji. Já chci poděkovat za uspořádání této konference i za tuto důležitou zprávu. Ráda bych ale zmínila tři témata. Za prvé konkrétní otázka resettlement. Jak se na ní díváte? Myslím si, že právě tento program z UNHCR pro celou řadu zemí by znamenal významnou možnost se rychleji dostat do eh, bezpečných míst a být pod ochranou a nemuset volit tu cestu eh, nebezpečnou. Další důležité téma slučování rodin. Jsou zde nějaké možnosti právě pro ženy a děti. To posílit, tak aby měli eh, určitou eh, perspektivu toho, že by se mohli dostat rychleji do Evropy a bylo tam určité bezpečí. My jsme v Německu svědky toho, že nejprve přichází celá řada mužů a v Spolkové republice Německo se výrazně diskutuje o tom tématu slučování rodin. A poslední otázka je otázka příčin úprchlictví. Válka v Syrii je nesnesitelná a v ženském hnutí vždy bývala významná tradice zasazování se o mír. A možná bychom to měli činit dnes jako evropské společenství hodnoce výrazněji zasazovat o mír a humanitu a jasněji se vyjadřovat a volat, že potřebujeme mír, protože jinak vznikají tyto nesnesitelné situace vedoucí k eh, migraci. Děkuji. Paní Mavronikola, další řečnice. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι από την Κύπρο, Já jsem z Kypru a, a nyní Kypr není zemí určení pro uprchlíky kvůli své geografické situaci. Nicméně my na Kypru víme velice dobře, co to znamená být uprchlíkem. My víme, co ty lidé pocitují a první potřeba těchto lidí, kteří odejdou ze země e, za spásou, e, e, to je e, žít bezpečně, ne lépe. To je důležité, co pocitují ženy a děti, jsou mm, většinou e, hlavními obětmi jazycích svoji identitu, eh, to, mm, důstojnost. A mm, ženy většinou potom stojí ve frontách, aby eh, získali kapku chleba nebo přikrývku a mohli uživit děti. To je dramatické, hrozné. Proto si myslím, že eh, tito lidé Eh, trpí tedy fyzicky, ale i psychicky. Často mm, jsou eh, předměty sexuálních útoků, takže nemůžeme se dívat pouze na fyzické zdraví, ale i mentální zdraví těchto osob, které museli odjet svoji zemi. A my na Kypru, já tady teď mám otázku, my víme velice dobře, že jsou ženy, které otěhotněly eh, kvůli znásilnění. Jak jejich osud po tom, co se s nimi stane? Mají nějakou možnost a nějaké prostředky třeba eh, jít na potrat, anebo musí to dítě donosit až do konce a porodit ho se vším, co to pro ně znamená. My víme velice dobře, co to znamená. My jsme zavedli zvláštní zákon na Kypru právě abychom eh, ušetřili tyto situace. Děkujeme, děkujeme také za informace o situaci na Kypru a jasném postoji. Nyní paní Claudete Buttigieg. It's Buttigieg, but it's okay. Um, good morning, everyone. Um, I come from... Já jsem z Malty. Asi, jak dobře víte, moje země Eh, dlou, před dlouhou dobou již byla i zemí, dříve byla zemí původu, poté se stala transitní zemí a bohužel teď se nedobrovolně stala zemí určení pro uprchlíky. I když mnoho uprchlíků, kteří k nám přijedou, nechtějí tady zůstat u nás. Ale to, co vidíme teď v Evropě, to u nás již se děje dlouhou dobu, příliš dlouhou dobu a my jsme hodně času promrhali a nepoučili jsme se eh, z mé země, z Itálie a z Řecka. Řecko, které přijímá obrovské objemy. Já se ptám, za prvé, co děláme v zemích původu těchto zemí a dětí a jiných uprchlíků? Já myslím, že tam neděláme dost my se snažíme pouze hasit ten problém, když vznikne. Musíme se více zaměřit na země původu. Syrie, to je složitá situace, ale tam mm, existují jiné země, kde můžeme eh, dělat více. V červnu 2014 jsem se zúčastnila konference o sexuálním násilí v Londýně a hodně zemí tehdy podepsalo mezinárodní protokol na ochranu žen před sexuálním násilím v konfliktech, jak řekla paní Kinge, také ano. To je důležité, když vidíme eh, eh, těhotné ženy na těch lodích, tak si musíme položit otázku, eh, kde otěhotněli, chtěli to, a není to náhodou takový lístek pro ty muže, aby se dostali s nimi na kontinent? To je odpověď, která si zaslouží naši. To je otázka, která si zaslouží odpověď. Děkuji. Poslední řečnice je paní Žekreci z Albánie. Ist die Dame nicht mehr im... Je zde tato kolegyně z Albánie, která se hlasila o slovo? Ano, stejně jako kolegyně z Albánie, tak i já bych chtěla popsat situaci v Albánii albánských žen uprchlic, které odchází z Albánie. 20% uprchlíků, kteří odchází z Albánie, jsou ženy a děti. A ženy trpí různými traumaty a jedno z nich je nedostatek zdravotních služeb. Evropská unie musí těmto ženám pomoci, aby mm, se zrušily překážky, aby měli e, možnost přístupu k těm zdravotnickým zařízením, aby e, byla stanovena diagnóza. Třeba hodně těch žen odešlo těhotných a potřebovali podporu na cestě do EU. Potřebujeme tedy větší podporu ze strany Evropské unie. Dříve hodně Albánců mužů odcházelo z Albány jako uprchlíci a nechali tam své rodiny v Albány. A, takže bychom by měli mít větší možnosti sloučit se se svou rodinou zde my požadujeme tedy podporu Evropské unie, aby, eh, aby zredukovala administrativu a zlepšila řízení eh, směřující ke slušování rodin. Děkuji, vidím, že jste intenzivně využili té příležitosti ujmout se slova. Děkuji vám za to velmi. Já jsem měla velmi nevděčnou roli vám brát slovo, krátit vaše projevy. Já se velmi omlouvám. Není to dáno tím, že byste zde nesměli dohovořit dokonce, ale že jsme chtěli dát co nejvíce prostoru, co největším počtu osob. Eh, za chvíli začne eh, plénum v 11 hodin, kde budeme vyhodnocovat výsledky jednotlivých workshopů. Můžete eh, mimo tento sál si dát kávu, ale prosím v 11 se dostavte zpět a také co se týče těch konkrétních otázek pro odbornice, asi bude nejjednodušší, když si je teď vyhledáte zde vepředu a promluvíte si s nimi z očí do očí. Doufám, že už tato výměna názorů vám přinesla zajímavé podněty a že toto plénum, které pak nastane od 11 hodin pro vás, bude také přínosné. Velice vám děkuji.